Oh, Milí kolegové, měli jsme zasedání koordinátorů, začneme tedy s lehkým spožděním. Eh, budeme mít tedy eh, nejprve hodinu a čtvrt zasedání výboru DEVE, potom budeme mít společné zasedání s výborem eh, AGRI. Eh, nyní tady bod číslo 12, výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2014. Autorem stanoviska je pan Frunzulica a já mu v tuto chvíli předávám slovo. Děkuji, pan, paní předsedkyně. Milí kolegové, když jsem přemýšlel o této otázce, tak jsem se snažil do toho vnést co možná nejvíce eh, ctižádosti, ambicí, tak abychom posílili eh, pozici set. To znamená, že jsem se snažil o to, abychom tady vytvořili propojení mezi lidskými právy, řádnou zprávou věcí veřejných, bezpečností, vymícením chudoby a cíle udržitelného, cíly udržitelného rozvoje. Rozvojová agenda eh, musí být tedy centrem těchto snah a musíme se zároveň snažit o zavedení monitorovacích opatření. Evropská unie podle mého názoru musí být předním hráčem při eh, ochraně lidských práv. Musíme zajistit, že nástroje, které používáme, jsou účinné a že jsou také, že také odpovídají potřebám eh, nevládních organizací, které v této oblasti působí. Kromě toho musíme trvat na Eh, sociální zodpovědnosti podniků na korporátní zodpovědnosti, eh, tak aby to eh, evropskému hospodářství neškodilo, ale naopak, aby to vytvářelo přidanou hodnotu, a abychom tedy snáze dosahovali ekonomických, sociálních a ekologických cílů v rámci EU i mimo ní. V tuto chvíli, kdy čelíme masivní imigraci, v rámci Evropy. Měli bychom se podle mého názoru zabývat těmi příčinami migrace, protože často e, touto příčinou je porušování lidských práv, nedostatečné fungování právního státu, nedostatečná bezpečnost a e, špatný stav životního prostředí. Zohlednění lidských práv a demokracie e, musí být e, samozřejmostí v politickém dialogu se třetími zeměmi. O tom není možno diskutovat. A kromě toho bych do toho textu rád eh, uvedl další odkazy, tak abychom zajistili, že náš, eh, naše eh, rozvojová pomoc bude probíhat především prostřednictvím organizací občanské společnosti a nevládních organizací, tak abychom zajistili, že naše, politiky, že naše politika je prováděna účinným způsobem. Nyní si dovolím jeden komentář. Měli jsme zasedání pracovní skupiny A, kde jsme diskutovali například o pod pomoci Evropské unie, ur, unie určené některým zemím, dnes to byl Madagaskar, a musíme ve vztahu vš, ke všem těmto zemím trvat na určitých zásadách, protože některé země mají problém s dodržováním občanských eh, lidských práv a eh, bojují s vysokou mírou korupce. Rád bych komisi a členské státy upozornil na to, že obchodní a investiční dohody eh, s třetími zeměmi musí obsahovat závazné doložky o lidských právech. Komise musí kontinuálně provádět analýzu dopadu, pokud jde o dodržování lidských práv ve vztahu k těmto dohodám. A kromě toho bych rád zmínil vztah mezi bezpečností a rozvojem a rád bych připomněl eh, roli rozvojové spolupráce EU a eh, ve zprávě o lidských právech. Dámy a pánové, milí kolegové, eh, rád bych slyšel komentáře a mm, rád bych tedy obdržel vaše pozměňovací návrhy k textu, který jsem právě představil. Děkuji. Nejprve má slovo pan Preda, prosím. Děkuji. Rád bych poblahopřál panu Kalegovi k tomuto stanovisku. Já osobně jsem zpravodajem ve výboru ASET, respektive ve výboru DROA. A dovolte mi, abych eh, k tomu, eh, co bylo řečeno, ještě něco doplnil. Rád bych popsal to, jak jsem svoji zprávu koncipoval, abych tedy eh, popsal vztah mezi demokracií a lidskými právy ve výboru. Druhá jsem se tedy snažil eh, formulovat stručný text, soustředěný text, kde jsem se, se, snažil, kde jsem se snažil soustředit na ty eh, stěžení problémy. Co může Evropská unie učinit proto, aby podporovala demokracii ve třetích eh, státech, ve třetích zemích? Nejde o to, abychom sestavili soupis všech situací, kdy jsou lidská práva eh, porušována. Myslím si, že to není ten vhodný případ, že bychom měli, nebo vhodný přístup, že bychom měli zvolit opačný postup. Jde o to, abychom popsali nástroje, které má Evropská unie k dispozici. Jde o strategii pro spolupráci s jednotlivými zeměmi, o dialog eh, o lidských právech, o akční plány Unie eh, v oblasti lidských práv. To jsou všechny nástroje, které má Evropská unie k dispozici. Kromě toho jsem formuloval celou řadu doporučení, která se týkají obou aspektů, to znamená jak lidských práv, tak demokracie. Rád bych na tomto místě vyzdvihl právě demokracii, protože se domnívám, že v poslední době jsme toto téma trochu upozadili. Konsolidace demokracie a vztah mezi oběma dimenzemi, to je velmi důležité podstatě si neumíme představit, že by lidská práva mohla být dodržována v situaci, kdy nevládne demokracie. A proto jsem se snažil význam demokracie podtrhnout. Moje zpráva obsahuje jedno jednoznačné poselství, které je důležité i pro naši dnešní diskuzi ve výboru pro rozvoj. Domnívám se, že naši politiku eh, v rámci externí dimenzi musíme využít k tomu, abychom posilovali lidská práva, abychom konsolidovali demokracii. Tím myslím rozvojovou politiku, ale také politiku sousedství a rozšiřování EU. To všechno musí eh, vést k tomu, že budou lépe dodržována lidská práva a že bude také posilována demokracie. Kromě toho moje zpráva obsahuje některé odkazy na vztahy mezi rozvojem, lidskými právy a demokracií. Agenda 2030. Tu jsem nezmínil protože v době, kdy jsem psal tuto zprávu, to ještě nebylo schváleno, nicméně následně jsem předložil pozměňovací návrhy ve výboru DROA, tak abych zohlednil i tento vývoj. Máme tu tedy nový rámec cíle pro udržitelný rozvoj a v tomto rámci musíme posilovat i lidská práva. Kromě toho jsem poukázal na to, že existuje těsný vztah mezi soudržností rozvojové politiky na straně jedné a lidskými právy na straně druhé. Jde tedy o velmi těsný vztah mezi oběma aspekty. E, to je věc, kterou musíme zase znova zdůrazňovat. Jinak e, bych rád řekl, že se velmi těším na Eh, návr, na, na, na stanovisko výboru DEVA, DEVE. Jeho autorem je pan kolega Frunzulice. Frunzulika, s nímž můžu komunikovat ve své rodné řeči, čo, což je tady spíše výjimka. Děkuji. Um, um, když jsme byli v New Yorku, Ohledně STG a lidských práv tak proběhlo velice zajímavé jednání se statistickými odborníky, kteří pracují ve STG. Oni tam mají 17 těch eh, jednotlivých cílů, asi 150 podcílů, jsou tam různé indikátory, které se týkají dobré zprávy, lidských práv. Možná by bylo zajímavé tato práce by měla být dokončena v březnu, zda by nám to poskytlo jako što EU určitě nástroje do budoucna, podívat se na to i s ohledem na lidská práva. Ano, samozřejmě, tak tyto zprávy nemohou být seznamem úplně všeho, protože je tam riziko toho, že vlastně nezměníme nic. My potřebujeme dosáhnout těchto konkrétních změn a ne pouze to tam nějakým způsobem všechno sepsat. Takže Beatriz má nejprve slovo a poté Marie. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Děkuji. Samozřejmě bych chtěla poděkovat eh, autorovi za text. Na jedné straně je dosti skoncentrovaný, ale také dosti explicitní pro stanovisko DV, eh, co se týče eh, zprávy pana DV. Jsem velmi potěšena, že pan Preda nám přednesl svůj záměr a jak důležitá je demokracie. Také jako základ pro ochranu lidských práv. Velice dobře se to v tomto stanovisku odráží a myslím, že bychom to mohli i nadále zdůraznit. Konsolidace demokracie, to je základ, fundament pro mír a pro státní instituce. Máme jednu velkou výhodu. A to máme e, program opravdu e, trvále e, udržitelného rozvoje programu až do roku 2030. Rána bych tento vstup také zdůraznila v tom smyslu, že je velice důležité, že máme cíl 16 v agendě pro trvalý udržitelný rozvoj. Indikátory implementace by měly také obsahovat to, nakolik se realizovaly standardy pro prosazování lidských práv. Co se týče ochrany lidských práv ve světě, tak zde máme jeden referenční příklad Ovšem ne v každém ohledu. Otázka eh, zní, eh, co je možné udělat tam, kde se standardy nesplňují. Chybí nám efektivita a také rozhodnost používání našich nástrojů a také to, aby skutečně závazky byly plněny v oblasti respektování lidských práv. Naše dotazy eh, na komisi eh, byly v tom smyslu, abychom měli právně závazný nástroj, eh, který by komise předložila právě pro dodržování lidských práv. Já bych měla ještě několik návrhů ohledně formulace tohoto bodu. Je velice důležité, aby bylo zcela jasno, že to má být eh, právně závazné, aby se podniky sami sebe kontrolovaly a že to také sami podniky chtějí. Velice často hovoříme o povinnostech, jako by šlo o to, že musíme vnutit něco podnikům a v podstatě za to potrestat. Jde ovšem o to, aby podniky, které se správně chovají, měli možnost eh, mít referenční příklad, že bychom s nimi mohli spolupracovat. A to je také dobrá příležitost požadovat eh, tu správnou cestu. Potom zvýšení eh, transparentnosti eh, rozvojové pomoci. Programy rozvojové pomoci musí být eh, samozřejmě pevně spojeny s požadavkem eh, zachování lidských práv. A v takovém stručném stanovisku, eh, jak ho máme, by bylo možné případně ten poslední bod trochu rozšířit. Jedná se o konkrétně o ten bod násilí vůči ženám. Možná bychom se mohli odvolat také na dohodu z Istanbulu a potom také na ty dohody, které již máme k dispozici. Ale jsou to také dohody, které ještě eh, Evropská unie ani neratifikovala, ani nepodepsala. Maria, prosím. Ano, děkuji, Linda. My také bychom chtěli srdečně poděkovat eh, zpravodaji. Samozřejmě toto stanovisko velice vítáme. Přesto si myslím, že na některých místech eh, bychom mohli něco doplnit. Některé aspekty bychom mohli lépe zdůraznit. Zde mám především zohledňování lidských práv v rozvojové politice Evropské unii. To bychom měli také zdůraznit potom takový ten eh, respekt, co se týče mezinárodních eh, organizací práce, lepší zohledňování obchodních eh, smluv, dohod Evropské unie se třetími státy, dodržování sociálních standardů a standardů životního prostředí, a potom také zodpovědnost mezinárodních podniků. To jsou věci, které by v této zprávě bezpodmínečně měly být zmíněny. Kromě toho by zde měla být také sexuální reproduktivní práva zmíněna, stejně tak práva na zdraví. A to, co by Evropská unie mohla udělat, eh, také zdůraznit eh, nutnost eh, soudržnosti politiky. Myslím si, že to nemůžeme zdůraznit dosti často. Děkuji. Viola Sanchez. Gracias, Linda. Děkuji, Lindo. Nejdříve hm, bych chtěla poděkovat zpravodaji za jeho návrh. Tento dík patří také celému jemu týmu. Myslím si, že je to velice dobré východisko Eh, chtěli bychom zde trochu eh, vyjasnění, které by podle našeho názoru zprávu doplnili. Jedna, eh, jeden z bodů je, že veřejná rozvojová pomoc je jedna z možností, jak, jakým způsobem se vypořádat s chudobou a se situací, která z toho vzniká. Je to taková politika pomoci, ale skutečná pomoc, politika globální spravedlnosti Jedná se o to, že jde především o porušování lidských práv. E, není to zrovna fenomén, kterému bychom se nemohli vyhnout, ale má především ekonomické důvody. Měli bychom potírat e, příčiny a zde bychom měli být konsekventní. Rozvojová politika nemůže znamenat e, to, že Eh, dopady obchodní politiky eh, bude tlumit. Naše zahraniční politika nesmí jít proti lidským právům a podniky by také neměly ve třetích státech porušovat lidská práva. Proto jsme pro vytvoření právně závazného rámce, eh, který požaduje ochranu lidských práv. To požaduje také zdravý selský rozum. Máme takové právní nástroje, Eh, jako například prohlášení o eh, trvale udržitelných cílech. Jsou to právní rámce, které jsou skutečně závazné. To nesmí být, eh, nesmíme to ponechat pouze u ideálu. Chtěli bychom upozornit na to, co pokládáme za důležité, to znamená zdůraznit také roli občanské společnosti v oblasti ochrany lidských práv. Měli bychom zajistit, aby občanská společnost byla vyslyšena, také zahraniční politikou. Je to důležité vůči rozvojovým státům, když nebudeme dialog s občanskou společností eh, uchovávat, tak eh, nebude tato společnost moci hrát také efektivní roli. Jinak stanovisko je velice dobré. Thank you, Chair. Pan Stier, děkuji za slovo, paní předsedkyně, a rád, rovněž bych rád poděkoval zpravodaji za stanovisko, které připravil. Domnívám se, že je to kvalitní základ pro další diskuzi. Velice mě těší, že se na to dívá z perspektivy nové agendy pro rok 2030 a zároveň to propojil s SDG cíly, zdůrazňuje těch 16 nově stanovených cílů, mír, bezpečnost, otázka řádné zprávy a řízení. Zároveň je to ten přístup založený na lidských právech, přístup k rozvoji, tak jak jsme o tom hovořili před chvílí. Pokud jde o jazyk, to je trochu semantická záležitost. Některé trošku větší rozdíly jsme zde viděli v oblasti podpory nebo obrany nebo charakteristiku EU jakožto nějakého promotera nebo ochránce lidských práv. To je možná ale spíše semantická záležitost to můžeme upravit jazykově. Migrace, myslím si, že je správné, že se to v tomto stanovisku rovněž nalezlo, tento bod. A další věc, o které hovoří pan zpravodaj, že se v podstatě není nějaké zjednodušené pojítko mezi vyšší rozsáhlejší rozvojovou pomocí a menším počtem migrantů. To je i něco, co se objevilo v samotném textu zprávy, to je důležité. No ale je to propojení mezi podnikatelskou sférou, lidskými právy, biznis na jedné straně, lidská práva na druhé. Tam musíme zúraznit přesně, jak se o tom zmínila Beatrix. To je záležitost, která na schůzce stínových zpravodajů by asi rovněž měla zaznít. je důležité, aby jsme se zde podívali globálně, holisticky na celou problematiku, na globální aktéry, kteří si konkurují na mezinárodní globalizované scéně. Na závěr bych rád zúraznil, že budu nesmírně rád, pokud se nám povede trošku aktualizovat i tu jazykovou stránku v rámci pozměňovacích návrhů, například ta dru, ten druhý odstavec, kde se hovoří o rozvoji po roku 2015, tam bych dal přednost tomu, aby jsme již hovořili o agendě 2030, ale celkově skutečně to jsou drobnosti a rád bych poděkoval za kvalitní návrh panu zpravodaji. Děkujeme, říká paní předsedající a nyní má slovo pan zpravodaj, nebo ne, ještě ne. Ještě někdo se chtěl mm, tomu vě... Ne, takže pan Frun, Frunculika. Děkuji mnohokrát, děkuji všem kolegům. zejména panu Predovi, ale také ostatním kolegům a kolegyním, kteří se přihlásili o slovo. Jsem toho názoru, že skutečně musíme učinit eh, daleko více, eh, co se týče vztahu eh, mezi rozvojovou pomocí a respektováním lidských práv a občanských práv. Stejně tak musíme udělat daleko více v oblasti zprávy věcí veřejných a v oblasti korupce. To jsou velice důležitá témata, protože tím jde také o to, aby byla podporována demokracie a fungování eh, v této demokracie v každé zemi se mělo zlepšit. Organizovaná občanská společnost a eh, nevládní organizace hrají, hrají velice důležitou roli. Programy, které se v četných zemích realizují, v zemích, kde existuje silná korupce, tak zpráva těchto programů by měla probíhat prostřednictvím nevládních organizací, prostřednictvím aktérů z občanské společnosti, kteří již prokázali, že mohou poskytnout záruky toho, že tyto finanční prostředky budou transparentně zpravovány. Chtěl bych srdečně poděkovat všem kolegům a nyní očekávám vaše na pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji, milí kolegové. A ještě lhůta pro pozměňovací návrhy 19.10. a hlasovat budeme 10. listopadu u nás ve výboru. Děkuji vám. Děkuji panu Predovi za to, že se s námi podělil na to, co se podělil s námi o to, co se děje ve výboru pro lidská práva. A nyní je to bod číslo 13, nesmírně důležitý bod příprava na světový humanitární summit v Istanbulu. Diskuze proběhla na předchozí schůzce s Evropskou komisí o tom, jak oni nahlížejí na tento summit a nyní proběhne naše zde máme našeho zpravodaje Enrique Gerika Saloma, který prezentuje tuto zprávu. Samozřejmě, že tento summit je vlastně prvním světovým humanitárním summitem, přichází v klíčovém okamžiku. v podstatě humanitární práce, to, jakým způsobem to funguje, je to skutečně takový okamžik vrcholného využívání veškeré této pomoci nikdy nebyl takový jako v současnosti. Enrique, prosím, máte slovo. No, dovolte mi, abych se nejprve omluvil že vám toto téma představuju právě nyní na závěr dne, který byl velmi produktivní, ale zároveň velmi dlouhý. Máme za sebou už několik hodin zasedání, to znamená, že se pokusím být co možná nejstručnější. Zhruba před 25 lety byl stanoven rámec pro humanitární pomoc, pro humanitární akci a musíme konstatovat, že se během těchto 25 let v podstatě všechno změnilo. Dochází k mnohem většímu počtu přírodních katastrof, které nepochybně souvisí s negativními důsledky klimatických změn, což je velmi důležitý faktor, který vedl ke změnám během těch 25 let. A další změnou je to, že je tu mnohem více mezinárodních konfliktů svět už není bipolární, ale je tu mnohem více aktérů, to znamená, že do celosvětového vývoje byla vnesena větší dynamika. Je tu tedy více různých aktérů, ale i mezi nevládními organizacemi, občan, v občanské společnosti, v mezinárodních organizacích. To znamená, že celá ta, celé to prostředí humanitárních aktérů se změnilo a podobné je to i s finančními zdroji, které jsou používány na boj proti humanitárním krizím. Nepochybně to velmi souvisí s dopady ekonomické krize, kterou jsme před několika lety zažívali. Proto vás jistě nepřekvapí, že OSN připravují Organizace spojených národů tedy připravuje nový humanitární summit. Jeho cílem je větší soudržnost a lepší koordinace rozvojové a humanitární pomoci. Jde o to, abychom byli schopni lépe reagovat na potřeby lidí, protože to je v posledku ten hlavní cíl veškeré humanitární pomoci. V minulých měsících a letech docházelo k tomu, že eh, byl zahájen participativní pro- proces na místní, národní, globální úrovni docházelo k výměně názorů na to, jak je možno význam, které máme před sebou, eh, co nejlépe čelit. Jsou to věci, které jsou na programu humanitárního samitu a které možná nefungují tak, jak by bylo ehm, možné. I tím se bude humanitární summit zabývat. Mnoho zemí i velkých globálních aktérů se zatím dostatečně neangažovalo, ne, nemají pocit, že by se jich tento summit týkal. Nejedná se pouze o summit mezi, mezivládní a celá situace je kompliko- ještě komplikovanější než u běžných summitů. Z hlediska humanitární pomoci nebyly až tolik brány v potaz dlouhodobé krize, dlouhodobé konflikty, byť právě ty se dotýkají největšího množství lidí v oblasti eh, humanitární pomoci, tedy těch, kteří potřebují pomoc. Může se stát, že se něco zásadního změní. Jak bylo řečeno, ten eh, humanitární summit se bude konat na jaře příštího roku v Istanbulu a myslím si, že by mohl celou eh, situaci zásadním způsobem změnit. Eh, prvotní konzultace bude probíhat v nejbližší době v Ženevě a my tady vyzýváme komisi, aby se chopila vůdčí role a aby se snažila vytvořit konsenzus eh, koalice mezi zúčastněnými státy. Následně lucemburské předsednictví na konci roku předloží návrhy, tak aby rada mohla podepsat a přijmout závěry, které by byly pro členské státy motivací. Následně na počátku roku, jak doufáme, bude předložen jednoznačný návrh, který se bude týkat finančního rámce, tedy financování. Evropská komise vydala eh, sdělení, které je velmi pozitivní a se kterým já jako zpravodaj v úplnosti souhlasím. Toto sdělení se zabývá různými způsoby, jak bychom mohli vylepšit vzájemnou spolupráci, jak bychom mohli zlepšit předvídatelnost eh, finanční pomoci a tak dále. Já se ve své zprávě snažím zabývat třemi možnostmi. Nejprve jde o to, abychom zlepšili celosvětový konsenzus, pokud jde o humanitární pomoc. Potřebujeme dosáhnout konsenzu na evropské úrovni, tak abychom mohli dosáhnout koncenzu celosvětového. Já tím neříkám, že by evropská pozice měla sloužit jako jakýsi výchozí bod. Není jedno, jednoduché eh, přenést náš názor na ostatní, ale myslím si, že by to mohlo sloužit jako příklad. Máme příklady dobré praxe a myslím si, že by stálo za to je vysvětlit ostatním, představit jim je, tak abychom se mohli přiblížit eh, koncenzu v oblasti humanitární pomoci na globální úrovni. Potřebujeme eh, výhled, který by eh, byl zaměřen alespoň na příštích pěti let. Pokud jde o kodex chování, tak tento kodex by měl zohledňovat zásady humanitární pomoci a měl by také umožňovat koordinaci. Dnes dopoledne jsme tu měli eh, zástupce Evropské služby pro vnější činnost, který hovořil o tom, jak důležitá byla naše vzájemná koordinace. Jak se tím posílila naše reakce na humanitární krize. Kromě toho je potřeba zlepšit odpovědnost aktérů, především odpovědnost vlád vůči občanům. Kromě toho by bylo dobré, kdyby byl vytvořen globální fond pro humanitární pomoc. Já se nedomnívám, že my, co by Evropský parlament nebo Evropská komise, bychom měli žádat o to, aby byly vyhrazeny další finanční nástroje. Pokud hovořím o globálním fondu, tak mi jde o to, abychom spíše spojili různé možnosti Eh, financování, které jsou v tuto chvíli k dispozici. Musíme eh, se zabývat eh, body, které nejsou ve vzájemném souladu. No, řečeno, že to, že to jsou různé finanční toky, různé možnosti financování a musíme je navzájem sladit, protože i v oblasti financování potřebujeme především předvídatelnou situaci. To, co máme, musíme využívat co možná nejlépe tento globální fond nebo mechanismus, na kterém bychom se v Istanbulu mohli shodnout, by nám mohl umožnit, nebo by mohl umožnit dárcům, aby združili finanční prostředky. Zdůraznil jsem zásady humanitární pomoci, což je záležitost, o kterou, nebo po které volají všichni aktéři v této oblasti. Nejdůležitější jsou lidé, kteří potřebují pomoc a proto je důležité, abychom dbali na jejich potřeby, abychom jim naslouchali a abychom usnadnili přístup eh, pomoci k ním, dostupnost této pomoci pro tyto lidi. Kromě toho musíme vybavit dostatečnými kompetencemi místní aktéry. V okamžiku, kdy nějaká humanitární krize nastane, jsou to totiž lidé v místě, v terénu organizace, které v daném místě působí, kdo rozhoduje o úspěchu humanitární pomoci. A to jsou instituce, které jsou součástí místní společnosti, ať už jsou to nevládní organizace nebo mezinárodní organizace, které v daném místě působí. Jejich práce musí být co možná nejlepší. Já jsem se setkal s více než 25 zástupci eh, nevládních organizací a setkal jsem se také se zástupci Evropské komise mimo jiné s paní místopředsedkyní Georgievou, s tou se tedy setkám, právě ona připravuje evropskou pozici pro panel na nej- vysoké úrovni, který se bude zabývat financování. Objevila se celá řada pozměňovacích návrhů, které se týkaly například toho, jak chránit vysoce ohrožené skupiny nebo bezpečnost, bezpečnosti humanitárních pracovníků. Humanitární pracovníci totiž eh, stále častěji riskují svůj život a někdy ho bohužel i ztratí při eh, své práci, kdy se snaží čelit humanitárním krizím. To znamená, že jsou tu návrhy, jak bychom mohli zlepšit financování, jak bychom mohli pomoci nevládním organizacím. Je to také politický plán, který se zabývá dlouhodobými krizemi, stroskotanými státy. Snažíme se do toho vnést více pružnosti, profesionality, transparentnosti. A jde také o to, abychom byli ochotni přijmout osobní příspěvek eh, u humanitární pomoci. Zmíněna byla i eh, reforma půdě v OSN a na závěr bych rád řekl, že se domnívám, že evropský konsenzus, společná pozice Evropská, Evropské unie by eh, nás všechny měla posílit. Měla by posílit náš společný postup. My neříkáme, že to je to nejlepší možné řešení. Nicméně se domnívám, že bychom se měli snažit ostatním vysvětlit, že v evropském kontextu jsme vytvořili mechanismy, které se ukázaly být úspěšnými a které tedy eh, jsou úspěšné a budou úspěšné i do budoucna. Eh, rád bych tady poděkoval eh, za spolupráci. Eh, bez příspěvku ostatních by ta moje zpráva nebyla taková, jaká je. Tak dobrá, děkuji. Um, děkujeme, říká paní předsedající. Úžasné, Charles Keren se přihlásil, nebo ne? Ještě, ještě někdo? Charles? a potom Davos. OK. Výborně, já jsem se rovněž napsala na tento seznam. Ano, děkuji, děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Já bych chtěla nejprve říci, jak nesmírně si vážím práce našeho kolegy. Skutečně je to práce, která byla výborně odvedená, opravdu jsou tam všechny zásadní záležitosti, které jsou potřebné, které jsme tam chtěli vidět. Samozřejmě je to opravdu úžasná práce. Samozřejmě, když se podíváme potom na počet těch strán, jak skutečně to velice rozsáhlý dokument, naštěstí pak vysvětlující prohlášení bylo stručnější, jsou tam ty základní body, řekla bych, nejdůležitější body, které jsou pro naši zprávu a naš, náš výbor nesmírně důležité a budou takto prezentovány na plenárce. Samozřejmě, že nás čeká hodně práce a ten přístup, to znamená to, že skutečně dojde k tomuto samitu, to je úžasná záležitost. Nejde o mezivládní summit, jde o konzultační proces, je to nesmírně pozitivní záležitost, znamená to, že multilaterální přístup opravdu funguje. Víme, že například i tady za Bebě jsme měli právě takovou konferenci multilaterální, dále nás čeká další konference v Paříži na konci roku, další konference příští rok, čili skutečně v minulosti si myslím, že jsme příliš, příliš žili pod takovým tlakem toho, že multilaterální aktivity nemohou fungovat, že to prostě nebude efektivní a najednou vidíme, že skutečně tomu tak není a že tyto možnosti jsou reálné. Jsou se věci, které fungují, fungují dobře, ten profesionální přístup jednotlivých aktérů v humanitární oblasti, to je nesmírně důležité. Došlo ke konzultačnímu procesu těchto aktérů, kteří mohou opravdu přijít s velice kvalitními návrhy, jsou přímo v terénu, znají všechny důsledky krize, vědí, jakým způsobem mohou opravdu obrátit pozornost veřejného mínění na různé. Pro my jsme skutečně viděli v různých krizových situacích, jak jim například třeba Médecins Sans Frontières nebo Červený kříž, organizace, které jsou přímo na místě, mohou mohou eh, poukázat na problémy různé mezinárodní organizace, například Světová organizace pro zdraví například vůbec nebyla schopná reagovat tímto způsobem a tímto způsobem upozornit na různé problémy světovou veřejnost. Samozřejmě, že humanitární, humanitární záležitost, tento, to jsou věci, které vyvolávají velikou pozornost, když jde k nějakému dramatu, nějaké katastrofě, tak tři dny se tomu všichni věnují, několik dní po té katastrofě se snažíme mobilizovat finanční prostředky, neprostředky a poté najednou se na to zapomene občanem. Možná bychom proto v tomto textu mohli obrátit pozornost i na krizové situace a katastrofy, které byly zapomenuty. Jistě pan kolega na to nezapomněl a e, ve svém usnesení přijde i s těmito body. Ano, ještě jednou zdůrazňuji profesionalismus jednotlivých aktérů, to odhodlání, zaangažovanost a zároveň koordinaci, pokud je o logistiku, zapojení logistických prostředků, když se podíme například na otázku Čadu, tam například mezinárodní orgány, které fungovaly společně, organizace, které zde skutečně v průběhu několika hodin byly schopny opravdu se skoordinovat. To, co nefunguje, je a to tam zdůraznil kolega, ochrana humanitárních pracujících, například v Kundusu. Nedávná šílená záležitost, kde právě lékaři z MSF přišli o život v civilní nemocnici. Já si skutečně nemyslím, že by zde mohly existovat jakékoliv polehčující okolnosti. Žádné polehčující okolnosti, které by mohly odůvodnit, ospravedlnit toto bombardování, opravdu neexistují. Veškeré GPS koordinační data byly k dispozici um, vojenské složky v Afganistánu měly veškeré informace k dispozici. Toto je neakceptovatelné, k čemu došlo. To, co k čemu, to, k čemu došlo v Kundusu, to musí skutečně být vyšetřeno. Musíme trvat na tom, že všichni odpovědní musí být pohnáni k zodpovědnosti samozřejmě v očích mezinárodní veřejnosti, humanitárních pracovníků především, afgánských orgánů. Tato organizace Médecins sans Frontier jsou skutečně nesmírně zaangažováni lidi, eh, lidé, kteří pracují téměř zadarmo a opravdu si myslím, že něco takového, takový osud je naprosto neakceptovatelný pro takto zaangažované osoby, takto zaangažované pracovníky musíme opravdu trvat na tom, že všichni zodpovědní musí být pohnáni před spravedlnost. Toto je záležitost, která je mm, tak důležitá, že by měla nalézt své mhm. místo i na budoucí programu jednání plenárního zasedání Evropského parlamentu. Takže ještě jednou opravdu srdečně děkuji veškeré mé komplimenty, které bych rád zúraznil kole našemu eh, zpravodaji. Takže ještě ještě, no, ještě jedna záležitost, na kterou jsem zapomněl, promiňte, a to jsou finance. Mnoho, mnoho let zde v Evropském parlamentu říkáme a neustále opakujeme, že nemáme dostatok, dostatek finančních prostředků. Ano, mm, už máme některé finanční prostředky, například z příštího roku a tak dále. Dále jsou ty, ty 4 miliardy, o kterých jsme hovořili, to 1%, asi tě, bohužel jsme pouze dali dohromady asi 40 milion, to je prostě, to je šílená situace. Opravdu šílená situace, ztrácíme tím věrohodnost, tím, že neustále pouze něco oznamujeme, prohlašujeme a nakonec tyto sliby nejsou realizovány. Můžeme říci, že je zde několik takových ještě finančních prostředků. To mi připomnělo, když žena připravila jídlo pro pět lidí a přišlo na večeři deset, tak tam vždycky trošku stejně zůstalo, protože nikdo se nechtěl nabrat dvakrát, protože se snažili být slušní vůči těm ostatním, čili ano, vždycky prostě mm, najdeme nějakou omluvu, ovšem v reále musíme říci, že nemáme dostatek finančních prostředků a pokud teda skutečně Evropská unie eh, má 0,5, pro, pokud by financovala 0,5 v rámci této eh, humanitární pomoci, tak bychom mohli mít dostatek prostředků pro Severní Afriku, pro Východní Afriku, pro strategii sousedství opravdu eh, na tu osu, která by měla být financována v oblasti rozvoje. Takže ještě jednou děkuji. Děkujeme. Charles pan Stier a poté ještě pan Kolub, takže nej, nejprve pan Davos Stier. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji, děkuji také Erikovi za skvělý návrh zprávy, který nám dnes představil. Já jsem si to přečetl eh, v chorvatském překladu, to znamená, že budu pokračovat v chorvačtině. Je ovaj eh, dokument eh, Rád bych řekl, že tento dokument je mimořádně důležitý právě s ohledem na politický okamžik, ve kterém se eh, nacházíme a o kterém budeme diskutovat na eh, dalším plenárním zasedání. Účastnili jsme se mise do Uruguaye, byl, byl přijat nový globální rámec nacházíme se v situaci, kdy Evropská unie byla takřka předmětem útoků za to, jakým způsobem se postavila k uprchlické krizi. Já si myslím, že to, jak Enrique svoji práci zaměřil, to znamená, že musíme opustit tu obranou pozici a musíme zaujmout pozici síly, Musíme opět chápat Evropskou unii jako instituci, která je schopna řešit humanitární krize věrohodným způsobem. Já si myslím, že tento přístup je správný. Právě tak bychom měli přistupovat k istambulskému samitu, který se příští rok bude konat. Jde mi o to, že především hovoříme o věrohodnosti, důvěryhodnosti Evropské unie. O to v posledku jde. Tato zpráva a způsob, jakým byla formulována, eh, se trefuje do černého. Já si myslím, že právě tak bychom měli eh, formulovat pozici EU. Měli bychom být velmi konkrétní v určitých otázkách ve třetím odstavci je představen a potržen pětiletý plán monitorování našich závazků. Já si myslím, že to není pouze obecná pozice, že tu jsou obsaženy naprosto konkrétní návrhy. Pokud jde o koordinaci na mezinárodní úrovni, tak to je také velmi důležitá věc. Musíme vzít v potaz, jaký formát ten summit v Istanbulu bude mít. Myslím si, že to bude velký úkol, velká, že to bude velmi náročné. Pak je tu ještě jedna věc, eh, kterou chci zdůraznit a která také eh, tedy je v tom návrhu eh, zdůrazněna. Rád bych poděkoval za skutečnost, že v jedenáctém odstavci je zvláštní eh, doporučení Evropské unii, která se tedy chce zastávat eh, navýšení rozpočtu na vzdělávání. My tedy o tom eh, diskutujeme dnes, včera o tom byla řeč a já bych to chtěl ještě jednou zdůraznit a chtěl bych ještě jednou poděkovat Enrikovi za to, že to do svého návrhu zahrnul. Děkuji. Děkuji a nyní Beatrix Petra. Omlouvám se, to jsem popetla. já. Pak je tu ještě tedy otázka na komisi, ale nejprve tady pan Kuloglu. No, you're very... Women first, if you like. No, no, it's fine. You, you go... Dámy mají přednost, pokud chcete. Ne, vy jste čekal dlouho a potom Beatrice, prosím. All, all, all, um, Πιστεύουμε ότι πρόκειται για ένα πολύ καλό και εύστοχο σχέδιο. I za slovo. Jestli dovolíte, já bych rád rovněž poděkoval kolegovi. Myslím si, že je to návrh, který je opravdu nesmírně kvalitní. Nebudu zde opakovat vše, o čem se zmínili předřečníci. Samozřejmě, že dochází k obrovskému přesunu obyvatel, vysídlení, eh, vysídlené osoby, uprchlíci, toto je samozřejmě obrovský problém pro můj region, pro Řecko, toto je naše každodenní realita. Bohužel náš každodenní život dochází k dramatickým situacím a já se trochu obávám. Já se trochu obávám toho, že například Turecko po těch krvavých událostech, po teroristických útocích, ke kterým došlo před několika dny, já se skutečně obávám toho, že to bude nadále destabilizovat nejenom Turecko, ale celý region, že to bude dále dramaticky destabilizovat syrskou krizi. Turecko už nebude schopno fungovat jako můstek Eh, nebo nebude moci fungovat jakožto země, která je ochotná a otevřená přijímání uprchlíků, tak jak o tom eh, rovněž hovořila paní Merklová a prezident Hollande. Kolegové by se možná měli připravit na ještě větší, rozsáhlejší uprchlickou vlnu, než ta, kterou eh, v posledních týdnech či měsících vidíme. Pro mnoho zemí, mnoho zemí podobně jako je tomu u nás v Řecku, je to situace, která se nám vymyká z kontroly, která znamená, že nejsme schopni již nadále zvládat tuto dramatickou situaci. Měli bychom reagovat na příčiny, které způsobily tuto šílenou katastrofu. Právě proto uvažuji v tomto ohledu o předložení pozměňovacích návrhů. Když hovoříme o těchto příčinách, příčinách této dramatické situace, rovněž i světové mocnosti, které vlastně vyprovokovaly svými zásahy obrovské uprchlické vlny z Iráku, Afganistánu, Libie. Nesmíme zapomínat ani na bombardování v Kunduzu, nesmíme zapomínat na tragédii organizace Médecins Sans Frontières. A právě proto podporuji návrh pana Gerence. Měli bychom skutečně zahájit diskuzi a vyšetřit veškeré okolnosti tohoto kriminálního činu, ke kterému došlo, protože ti, kteří provedli toto bombardování nemocnice v Kunduzu, věděli velice dobře, že šlo o civilní nemocnici, že šlo skutečně o nemocnici a v průběhu jedné hodiny došlo k několika bomb- bombardováním této budovy. Další záležitost, kterou bychom měli zmínit, je klimatická změna a v důsledku klimatické změny klimatičtí uprchlíci a zde bych rovněž k tomuto tématu rád předložil pozměňovací návrh. A ještě jeden bod, paní předsedající, a to je ochrana uprchlíků. Ochrana těch, kteří se vydali na tuto nebezpečnou cestu, kteří, ze kterých se stanou uprchlíci, určitá volba kulturního, náboženského charakteru, právo na potrat, který, které je zakazováno eh, některými náboženstvími, zatímco v eh, přijímajících zemích tomu tak není a proto bychom měli reagovat, reagovat eh, skutečně v souladu s Všeobecnou deklarací lidských práv. Proto dovolte ještě jedno, abych poděkoval kolegovi za úžasně odvedenou práci a vám za pozornost. Děkuji. Um, thank, thank you very much. Now, so now it's Beatrice. Děkuji. A nyní tady Beatrice uh, Becera a potom paní kolegyně Heidi Hautala. Ale uh, je už více než čtvrt na šest a máme potom zvláštní zasedání s výborem Agri. Takže nejprve uh, Beatrix, ale prosím velmi stručně. Prezidenta, solamente quiero hacer... Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Ráda bych panu Gerardovi řekla ještě jednu věc. On opravdu vykonal neskutečnou práci. Jsem si jistá, že se bude věnovat také tomu, co vyšlo nebo co dostaneme od výboru DROA příslušná eh, předsedkyně eh, předloží zprávu, já budu stínová zpravodajka a jsem přesvědčena o tom, že to bude mít eh, velice úzké spojení s touto zprávou. Lidská práva a rozvoj, to je bezpodmínečně spolu souvisí. Chtěla bych jenom zdůraznit několik věcí a chtěla bych ohlásit pozměňovací návrhy, které pošleme k tomuto stanovisku. Doufám, že některá, některé aspekty, doufám, budou moci být zohledněny. A mimo jiné by to mělo být právo na přístup k vodě, to je stejně tak lidským právem jako právo na život. A to by se mělo v rámci humanitární pomoci zohledňovat. Mezinárodní humanitární právo říká také to, že bychom měli mít přístup k určitým eh, zdravotnickým službám a právě v oblasti eh, sexuální a eh, zdraví žen a dívek, které otěhotní v oblastech, kde jsou konflikty. Doufám, že my předložíme pozměňovací návrhy k této zprávě a Především poukážeme na to, že mezi oběma tématy existuje opravdu těsný vztah, především vzhledem k nastávajícímu samitu. Děkuji a e, kolegyně, prosím. Já bych chtěla za naši skupinu e, přednést několik komentářů. Vítáme zprávu pana Gerara Saluma a také pozměňovací návrhy, které předložil, s nimi v podstatě souhlasíme. E, ráda bych krátce zmínila věci, které se nám na tomto návrhu zprávy eh, velmi líbí. Za prvé soustředění se na zranitelné skupiny, to je velmi dobré, protože znevýhodněné skupiny, ať už jsou to postižení děti, ženy, mají zvláštní potřeby. Za druhé, myslím si, že se musíme eh, držet toho přístupu založeného na lidských právech a musíme dostat naší zodpovědnosti eh, chránit lidská práva. Evropská unie musí převzít zodpovědnost eh, v tom smyslu, že se tady bude zastávat lidských práv na Světovém humanitárním summitu Souhlasíme také s otázkami, které se týkají transparentnosti, přístupnosti v mnoha eh, konfliktních zónách. Eh, jsou eh, s tím problémy například na Ukrajině. A potom další věc, o které jsme diskutovali již včera, musíme tedy řešit příčiny konfliktů a s tím tedy souvisí bezprostřední pomoc humanitární pomoci bezprostřední potřeba humanitární pomoci. Co bychom chtěli k této zprávě přidat v pozměňovacích návrzích? Je to genderový přístup. Rádi bychom také silněji odkázali na klimatické změny a také bychom eh, rádi připomněli zapomenuté krize, které v tuto chvíli nejsou v centru veřejného zájmu. Kromě toho bychom rádi zmínili vnitřně přesídlené osoby, hostitelských zemích. Role nevládních organizací na Světovém humanitárním summitu, to je tak, také důležitá věc. Nicméně, protože času není na zbyt, eh, skončím. Eh, velmi se těším na spolupráci s panem Spravodajem a doufám, že na konci celého procesu bude velmi kvalitní kompromis. Děkuji. Eh, jednu nebo, věc, jednu nebo dvě věci za mě. Eh, já bych ráda věděla, jak je to tedy se vzděláváním dětí v těch eh, krizových oblastech. 4 eh, stačí. Lidé z komise říkali, že 4% nestačí, možná, že bychom tedy měli říct nejméně 4%. Čím více krizí bude, tím více budeme potřebovat. A druhá věc, Několik kolegů tady hovořilo na ten, eh, o tom útoku na nemocnici v Kunduzu, lékařů bez hranic, proto se ptám, jestli bychom nemohli více zdůraznit bezpečnost humanitárních pracovníků Včera komise a nevládní organizace hovořily o tom, že eh, je stále obtížnější eh, zajistit to, aby lidé v těchto situacích mohli pracovat. Eh, v Gáze jsme také zažili situaci, kdy nemocnice byly bombardovány. To znamená, že ochrana pracovních sil, ochrana pracovní síly je velmi důležitá, protože jinak by v těchto obtížných situacích nikdo nepracoval. A nyní tu je mm, paní Leonor Nieto z eh, generálního ředitelství ECHO. Eh, nemáme čas, nechci vás nějak eh, omezovat, ale byla bych ráda, kdybyste eh, byla co možná nejstručnější. Děkuji, paní předsedkyně, velmi stručně. Rádi bychom poděkovali panu zpravodaji za skvělou eh, zprávu, která doplňuje sdělení, které přijala komise a která se tedy snaží také řešit výzvy a která tedy navrhuje partnerství pro eh, humanitární akci. Ráda bych pana zpravodaje ujistila, že Komise a Evropská unie jako celek členské státy budou i nadále hrát důležitou roli i nadále tedy budeme světovým eh, lídrem v této věci. Ráda bych vás informovala, že globální konzultace už byla připravena se členskými státy a v tuto dnes tedy Evropská komise jménem EU a jejich členských států přednesla eh, prohlášení, Členské státy tedy eh, budou účastny těch globálních konzultací, které oficiálně začnou eh, zítra. My podporujeme myšlenky, které jsou obsaženy ve zprávě pana Saloma. Eh, je nám jasné, že tento summit je příležitostí pro to, abychom znovu potrhli základní zásady humanitární pomoci a kromě toho se domníváme, jak správně řekl pan zpravodaj, že je potřeba řešit eh, otázky mimo jiné i rozpočtu. Jestli tedy to bude eh, realizováno prostřednictvím globálního fondu, jak o tom hovořil pan zpravodaj, to uvidíme. Paní místopředsedkyně eh, Georgieva, ten spolupředseda tomu panelu pro humanitární pomoc a její financování. Otázka financování E, to je věc, kterou musíme řešit e, současně, paralelně. My jsme v našem sdělení navrhli celou řadu myšlenek, jak tedy docílit účinného financování humanitární pomoci. To je všechno, co jsem tady chtěla v tuto chvíli říct a děkuji vám za pozornost. Děkuji. Sí, a eh, a slovo má pan zpravodaj. No já budu stručný, pokud co možná nejvíce. Beru na vědomí eh, vše, co bylo řečeno. Děkuji vám za příspěvky. A myslím si, že v podstatě zde panuje eh, široký konzens v tom, že se musíme soustředit eh, na to chránit humanitární pomocníky. Další otázkou je koordinace Eh, potom příprava summitu a měla by se říci něco o klimatických změnách a potom soustředit se na lidská práva, na perspektivu genderovou a zacházení s tím, jak to vypadá se zapomenutými krizemi a ochrana humanitárních pracovníků. Pokládám za důležité, aby od samého začátku byla jedna věc jasná. Jenom ta okolnost, že se bude konat summit v Istanbulu, by nás nyní neměla tlačit do toho, že bychom byli předujati eh, ohledně situace v Turecku. Stejně tak by se mohla konat ta konference, ten summit eh, jinde. To znamená otázka eh, situace v Turecku a toho, co se tam děje, to by mělo být eh, pokud možno odpojeno od této zprávy. Za druhé, humanitární krize, kterou zažíváme nyní v Evropské unii, se týká samozřejmě také naší pozice na tomto humanitárním summitu. Protože když budeme lépe reagovat, budeme mít více morální síly. Když budeme eh, méně eh, reagovat, tak eh, dosáhneme pravého opaku. Ale nemůžeme nyní jít do Istanbulu a soustředit se nebo odvrátit pozornost na naši humanitární krizi, protože ve světě, jak tuto krizi my tady prožíváme, se zažívá úplně jinak a jinde v Latinské Americe v Americe migrace, migrační toky, eh, to by bylo trochu egocentrické, kdybychom ostatním říkali, co mají jí dělat, když, nebo když budeme hovořit pouze o vlastních problémech. Eh, jejich problémy jsou možná někdy daleko akutnější než naše vlastní. Eh, Chtěl bych říci, že jsou to příspěvky, v nichž by tam, se to mělo obsahovat, ale eh, měli bychom opravdu ehm, se odklonit od našeho egocentrizmu, protože je to mezinárodní summit. Por cierto, perdón, perdón. Okay, yeah. Por cierto, Kunduz estuvo en el último pleno. Paní předsedkyně se omlouvám. Byl jsem na posledním plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrásburku. No, diskuze eh, bude probíhat i nadále, ale jsem proto, eh, abychom se soustředili také na to, co se stále děje v Kundusu, protože v budoucnu se to bude bohužel opakovat. Jestliže ukážeme, že jsme proti tomu, tak to bude určitým podnětem. Jestliže eh, existují problémy v oblasti humanitární pomoci, tak bychom mohli příslušným způsobem pomoci. Takže v pondělí v 17.00 předkládání pozměňovacích návrhů, to je poslední lhůta. Samozřejmě na Enrikeho se můžete obrátit s pozměňovacími návrhy, protože pokud teda se dohodnete, tak tam nebude mít nějakou duplicitu. A dále je to patnáctka otázka eh, k ústním zodpovězení pan kolega souhlasil s tím, že to odložíme na další naši schůzi. 16. Něco do bodu různé. Má někdo, kolegové, kolegyně, někdo něco do bodu různé? Není tomu tak. 17. Další schůze je naplánována na 9 listopadu odpoledne a následující den 10. Ovšem čeká nás ještě mimořádné jednání, dvě mimořádné jednání ve čtvrtek ráno v 9, to společně s APETem a myslím, že pod výborem DRO. Tam bychom měli poté ještě hlasovat ohledně Sacharovovy ceny za rok 2015 a 19. října, to znamená přesně za týden nás čeká schůze s komisařem Mimicou post Kotonu. Tam nám předloží zelenou knihu komise, která se týká období post Kotonu dohod. Takže velice důležitá jednání, tato dvě mimořádná jednání a nyní to bude společné jednání s Envy a Agri, které nás čeká této následující hodině, Světový den potravin a tam to bude možnost mm, sejít se s zástupci FAO a jiných programů. Děkuji ještě jednou, děkuji tlumočníkům, řekla paní předsedající. c 50, to je místnost, ve které se za chviličku uvidíme. Děkuji.